Myslím si, že členství Ukrajiny v Evropské unii by mělo být naším strategickým cílem a měli bychom najít takové prostředky, které nám umožní dosáhnout toto cíle. Děkuji, děkuji kolegyně Andrikiene. Další je pan Murský.